Okay. And so, dear colleagues, please take your, your seat. Vážení kolegové, posaďte se nám. Omlouvám se všem, kteří by ještě chtěli bavit. Musíme začít. Uklidníme se, máme zde všechny. Výborně. Pondělní odpoledne to není vždy snadné sejít se v plném počtu, ale samozřejmě máme všechny ty zásadní kolegy, o něž nám jde v sále. Chci využít této příležitosti, abych velice srdečně přivítala našeho významného hosta. Všem je náš výborný host Ken Loach dobře znám. Je významným hostem tohoto zasedání a rovněž Sejlin Šama. Zde je paní Sejlin Šama, která se účastnila Lux Prize. Fantastický film, její Bound the Fear, to byl v roce 2014 snímek a pak zde máme rovněž Andrea Segreho, což je ředitel, který se účastnil festivalu Lux Prize takovým citlivým filmem Ia Sono Li vyhrál v roce 2012 cena Lux Pras. A máme zde rovněž mezi námi kolegyni Doris Pak. Někteří, či snad většina ví, že bývala eh, předsedkyní tohoto výrobu, výboru a zároveň je takovou duchovní matkou festivalu Lux Prize a byla pověřena předsedou Šulcem eh, a je koordinátorkou tohoto festivalu, tedy já jí velice děkuji, že je mezi námi. Subito. Teď italsky chtěla bych říci, že jsme skutečně velice hrdí, dojatí, šťastní, že tady mezi sebou máme eh, skutečně Eh, mm, špičkové představitele evropského filmu. Nejprve eh, bych chtěla eh, říci něco o mm, zásadním představiteli evropského filmu, který bohužel nás opustil dnes, Andřej Vajda, který dnes nás opustil, který byl velkým polským režisérem, který, jak bych řekla, svým stylem mm, plným eh, eh, duchovna i díky těm alegoriím a díky citu pro historii své země, eh, tak on skutečně představoval svobodný hlas a někdy i nepohodlný hlas na východě. Připomínám, že on vyhrál mm, Palm d'Or, Zlatou palmu a po tom roce 81 eh, také on byl i symbolem Polska, vždycky citlivý na historii své země a i díky té možnosti eh, eh, symbolickým způsobem popisovat historii a také byl senátorem a byl i ředitelem Varšavského divadla a i e, v roce 2000 získal Oscara, v roce 2006 e, Zlatého medvěda v Berlíně za svoji kariéru, za svůj přínos. A chtěla bych říct ještě, že asi bychom kolegové měli mm, v parlamentu nalézt nějakou příležitost, jak si ho připomenout určitě není možné eh, opomenout eh, význam této mimořádné osobnosti, který byl i přesvědčeným Evropanem. Takže alespoň mu zatleskáme. A eh, poté v parlamentáriu mm, mm, určitě i kolegům, díky kolegům eh, uvidíme film. Eh, tento rok slavíme 10 let eh, ceny Lux za evropský film. To je cena, kterou Evropský parlament zavedl, mm, jak bych řekla, s, mm, mm, s tím obo, cílem obohatit evropský film a eh, hovořit eh, a šířit diverzitu evropské kultury a evropského filmu. Eh, v těch letech sleva Lux, lux tedy cena Lux, je udělována tedy autorům, kteří svě- jsou svědky současné Evropy a tvoří nezávislý film. Zde máme některé protagonisty, dnes eh, především Ken Loach, eh, legendární režisér, eh, který také získal hm, Zlatou palmu tento rok v Cannes filmem I, Daniel Blake a skutečně zabývá se témat hm, které jsou podstatou samého lidství, sociálními tématy. Dále, jak jsem již řekla, předeslala, máme zde další dva režiséry Selin Šama a Andrea Segre. Zde eh, eh, i jsme vysíláni přímo a já chci eh, poděkovat za tu pozornost, kterou mm, parlament věnuje filmu. Je to, film, je to cena Lux, kterou jsme chtěli dávat těm, kteří obohacují evropskou kulturu, kteří jsou citliví, kteří jsou kreativní, ale také je třeba si uvědomit, že i zde, protože my fungujeme v 24 jazycích, tak my, tedy vlastně tato cena také i propaguje eh, distribuci eh, filmu a eh, filmovou diverzitu. A, takže mm, velice často nejenom v Evropě. I mnoho mladých eh, autorů, eh, nezávislých režisérů mělo možnost vlastně získat tuto cenu a nebo eh, vlastně díky té ceně se proslavit v jiných zemích a i získat další hm, úspěšné ceny v Evropě. Ale i známí režiséři se zapojili, jako ti, které zde máme, se zapojili do ceny Lux. A určitě já si myslím, že i hm, oni díky tomu měli možnost se dostat eh, k jinému typu publika. Eh, cena Lux eh, v podstatě i zde, ať jde o filmy, mm, různé filmy, které získaly cenu Lux, také se dostaly mm, na, mezi kandidáty na cenu Oscara za neamerické filmy, evropské filmy, takže zde je třeba, abychom eh, všichni eh, si uvědomili, že eh, cena Lux eh, má za sebou vynikající historii. Lux Days, Lux Film Days, eh, to je akce, kde v podstatě v minulém roce 50 měst dávali filmy, tyto filmy a dnes se dávají filmy finalistů této ceny a jsou to filmy, které často byly vytvořeny v koprodukci mezi různými zeměmi, například eh, eh, ať je to La Vie de nebo ať je to eh, film třeba Timmerman, nebo filmy Timmerman, takže mm, zde Eh, jsou to, mm, jsou to tedy eh, kandidáti, kteří budou vybráni Evropským parlamentem, jak víte, ten vybere vítěze, eh, laureáty a mm, také i zde filmy, které získaly cenu Lux, také se dostávají na různé festivaly, ať je to v Benátkách či v Karlových Varech. I vlastně to jsou takový Hmm. velvyslanci evropského film, filmu. Hmm. Já chci proto eh, eh, poděkovat eh, a i mladým a zde chci hmm, poděko- přivítat pět mladých filmařů, protože to je to mládí, které zde nám pomáhá propagovat evropský film. A děkuji. I dnes na Estanádě v parlamentu jste určitě asi viděli, že e, se tam propaguje cena Lux a dnes večer v 19 hodin e, zahájíme e, výstavku, a, mm, která se bude věnovat právě filmu a režisérům a mm, tvůrcům jako takovým. A zde je třeba si uvědomit, že dnes vlastně symbolicky že to bude akce, která bude skutečně na výsost evropská, to znamená, budeme zároveň ve 28 zemích eh, dávat eh, eh, tyto filmy ve 24 jazycích a je to i, bude to propojeno s s, Brusel, s Bruselem a zde to je akce, která Eh, má eh, za cíl i eh, překonat, překonávat zeměpisné jazykové hranice a naším cílem samozřejmě a naším posláním musí být podporovat evropský nezávislý film, především v těchto dnech, abychom vytvořili skutečný prostor pro silnější tvorbu v Evropě. Tím budeme i vlastně posilovat průmysl, filmový průmysl v Evropě. Víme velice dobře, hodnota ceny lux především je v tom, že eh, lux znamená světlo, tedy vlastně my eh, chceme eh, zde především osvětlit mm, nezávislý film, témata, která často jsou složitá, nad kterým je, je třeba, abychom se zamýšleli v našich politikách vzhledem i ke krizi v Evropě, tedy etické, kulturní krizi a i sociální krizi, a vzhledem k výzvám současné Evropy, především kulturním eh, eh, výzvám, jako je globalizace, jako je migrace a nerovnosti mezi lidmi, a mm, mladí lidé, kteří jsou eh, nezaměstnaní, nové typy diskriminací, ale na druhé straně zde existuje velká vůle větší eh, snaha, aby Evropa byla schopná eh, lépe reagovat. A já si myslím, že zde film nám může pomoci právě v tom se zamyslet a rozšířit eh, naše horizonty, mm, aby byly zajímavější, a protože zatím nám, třeba samotným politikům, se to nedaří vidět, tyto horizonty. A proto E, tato cena je základním nástrojem pro to, abychom vytvořili Evropu kultury, ve kterou věříme. Nelze si připravit, představit Evropu bez filmu. To jsou dvě věci. První věc, já jsem ráda, že i zde tato Evropa, která e, e, často pokulhávala, ale eh, eh, zde eh, pan předseda Juncker ve, svém, ve své zprávě o stavu Unie hovořil o tom, že tvůrci jsou vlastně naším takovým šperkem v Evropě a je hm, třeba tedy je ocenit, protože ti rozšiřují diverzitu kultury v Evropě. I je třeba si uvědomit, že v minulém roce Eh, zde eh, v, eh, se v minulý rok byl rekordní, pokud jde o prodej lístků, pokud jde o návštěvnost kin a 30 mm, produkce, která se dávala v kinech, byla evropská. Takže i díky programům, jako je program Media, jehož 25 let slavíme tento rok, tak proto musíme nadále podporovat distribuci, produkci, distribuci a osvětu a mm, uzavírám úkol, který teď máme, mají naši režiséři eh, a filmaři jako vy a eh, ti, kteří mají autoritu, eh, je, abyste tedy se angažovali, ale abyste i upozorňovali na různé nešvary a abyste plnili etickou roli. Dnes my musíme budovat mosty, mosty porozumění, mosty dialogu, mosty vzájemného poznání v Evropě, která eh, teď se snaží zavést opět hra, eh, eh, hranice, která staví zdi a i e, některé země, jako ta vaše, tak e, chtějí odejít z Evropy dokonce, takže já si cením vaši angažovanosti. E, osobní angažovanosti. Ano, samozřejmě boj bude eh, pokračovat a já bych ráda, aby eh, vzdělávání, kultura, aby to byly ty oblasti, kde skutečně bude existovat společný prostor, kde budeme ctít a respektovat základní svobody. Hned bych dala slovo vám tedy, hm, velice eh, se těším, a na váš projev a poté dám slovo e, i těm, kteří chtějí zareagovat na to, co řeknete a potom Doris pak, pokud bude chtít slovo a možná i položí i otázky. Budete chtět položit otázky dalším e, dvou zde tvůrcům, Selin Šama a Andrej Segrevi. Takže nejprve máte slovo vy, pane Kene Louči. Thank you. And, um, thank you. Děkuji. Děkuji rovněž za pozvání, děkuji za to, že zde mám čest eh, k vám promluvit. Eh, trochu eh, mě činí takovéto množství lidí nesmělým. V první řadě bych rád předeslal, že jsem nevěděl, že Andřej Vajda zesnul. Dozvěděl jsem to od vás a rád bych osobně mu vzdal čest velice významný, geniální režisér, ovlivnil mě, mé známé, ovlivnil všechny, kteří mají starost evropské kino, které zajímá evropské kino, byl naším mistrem. Vypovídal nikoli pouze o tom, co se děje v Polsku, vypovídal o stavu člověka, o lidské mysli. Byl modelem, byl inspirativní pro všechny evropské filmaře. Odpočívej v pokoji, Andrej Vajdo. Lux Price, eh, cena je pojmenována velice dobře. Ono totiž slovíčko lux znamená světlo a opravdu ten celuloidový film potřebuje světlo, aby jej bylo možnost hlédnout na obrazovce. Zároveň však film by měl osvětlit to, co nás zajímá. Měl by vrhnout světlo na lidskou povahu, na lidský příběh, měl by iluminovat diskusy, uvažování lidí, tedy film je něco, co bere, co zároveň dává. Záleží na tom rovněž i proto, že hodnoty, hodnoty osvícení, osvícení a hodnoty světla, osvětlování jsou v sázce. Nesmíme se vzdát, nesmíme se vzdát slepé poslušnosti a zaslepenosti. A právě hodnoty, jejichž nositelem je film a jejichž dositelem je tato půda, toto místo, musíme hájit a záleželo by mi na tom i, aby náš britský parlament sdílel tento postoj, když si nejsem jistá, je tomu tak. Filmy nesmí pouze něco pozorovat, nesmí chladným okem nahlížet na realitu. Chceme-li vytvořit dobrý film, musíme do něj dát trochu tepla, musíme jej rozehřát, ať už zlobou, city, nároživostí, tedy světlo a teplo a žár. To jsou ty pravé hodnoty. Chci se věnovat třem záležitostem. Nejdříve pár slov o kině, o tom, co je kino schopno zvládnout a zejména, jaké jsou potřeby britské kinematografie a čeho by se ráda dosal, dočkala od Evropy, když nevím, zda se jí to podaří. A další věc, kterou bych se rád zabývat, to je dilema levice z pohledu britského referenda. Tam, myslím, bylo vše trochu nesprávně pochopeno, nesprávně vysvětleno. Chci se tomu tedy věnovat zde. A pak se ještě pustím do kontroverzního tématu, totiž budu nositelem poselství ze svého ostrova. A možná, že takovýmto způsobem jste o tom ještě neslyšeli. Máme tady určité potíže s tím, jak komunikují média či tisk. Možná bude můj vzkaz, moje poselství trošku odlišný. Každopádně uvidíte. Tedy nejdříve kino a kinematografie. Ať už o fenoménu kina řekneme cokoliv, jedná se o opravdu nepopsatelné, nádherné médium. Myslím, že se jsme se zde všichni sešli, protože nám na něm záleží, protože nám leží na srdci. Má v sobě vše drama, povahy, lidské povahy, konfliktní situace, smíření. Má vše je zároveň uměním, je to vizuální umění, pracuje obrazem a zároveň nám podává i určité zprávy o tom, co se děje. Je možné použít představivost, ať už na surrealistické úrovni, nebo na úrovni tvůrčí. Můžeme se zabývat dějinami, hudbou, cokoliv si představíme, cokoliv si přejeme, je možné svést dohromady ve filmu a my máme obrovské štěstí. Já si to velice vážím, že mohu být filmařem a nechci, aby toto médium bylo podceňováno, tento žánr. Zároveň tam však narážíme na problémy, které se zvýrazňují eh, tím, že se jedná právě o film, totiž jsme někde mezi komoditou, mezi investičním zbožím, a to dost drahým zbožím, a uměním. Ti, kteří do filmu investují, velice bedlivě sledují a filtrují to, co vidí. Zabývají se konečným produktem tak, aby se jim investice vyplatila. A tím je mnohý film velice silně determinován, předurčen a čím větší nadvláda investičního prvku, tím menší hodnota, umělecká hodnota, protože je často výsledek právě určován tím, co si přeje investor a nikoli uměleckou představostí ředitele, tedy Sledujete-li nějaký film, zamyslete se pokaždé, do jaké míry je to, co vidíte na obrazovce, výsledkem pojímání filmu co by komodity a do jaké míry se jedná o sdělení režiséra a jeho týmu. Ať už vtipné, tragické, romantické, do jaké míry bylo toto sdělení komoditováno. Další věc je kolonizace. Kolonizuje nás americká kultura, ono se to stát od státu liší. Britové jsou na tom bohužel velice špatně, protože se Američané domnívají, že tam neexistuje jazyková bariéra. No a to je pro nás problém. Jak je vám známo z jiných příkladů, USA si nikdy nepřejí partnery, vždy pouze poddané to víme, když se s nimi snažíme podepsat nějakou smlouvu partnerství. To není americký přístup. Vždy má co dočinění pouze s poddanými, s klienty eh, či s podřízenými, se zájemci. A nezapomínejme o tom ani, když hovoříme o kinematografii. Další věc, specifika evropských filmů je, že to zlaté období ta zlatá, ten zlatý recept evropského filmu je diverzita, je bohatství žánru. A pro mě osobně bylo nesmírně důležité italské poválečné období, pak eh, období 60. let, pak východoevropské filmy, samozřejmě nádherná francouzská kinematografie, španělské filmy, skandinávské, německé filmy, i belgické filmy, například Bratří Dardénu. Filmy odevšad z každého kouta Evropy. Kinematografická tradice se liší, to, ten náboj toho filmu je vždy jiný a to právě musíme chránit. Tuto rozdílnost, tuto pestrost. A ještě další věc bych zde rád zdůraznil z pohledu kina, kinematografie a toho, že naše země opouští Evropskou unii. Instituce, které podporují evropskou kinematografii, nezacházejí příliš daleko. Ani jedna z nich. Máme tam mnoho dobrých nápadů, vše je v pořádku, ale vše je omezeno. A nyní musíme odejít z něčeho, co se jmenuje Kreativní Evropa evropských fondů, tam se vkládají určité prostředky například do rozvoje scénaristiky. To nám prospívalo. U nás rovněž kreativní Evropa nás podporovala, naše scénaristy, naše tvůrčí umělce. To budeme muset opustit, pokud naše země si nepřiplatí, pokud by tam zůstala členem. A to si myslím, že by měla udělat. Další věc, je peníze, které jdou do produkce, do filmové produkce. I v tom Evropa e, pomohla Británii. V roce 95 ale Toriové odešli z tohoto projektu. Když vláda vyjednává, tak podle mě by měla říci, prosím, prosím, chceme se znovu k tomuto projektu připojit. Bohužel k tomu nedojde. Spolupráce na projektech stále ještě existuje, existovat bude, ale bude poškozena protože mnoho koprodučních smluv závisí na, či jinak to řeknu, producent vstoupí do koprodučního týmu, pokud bude mít daňové zvýhodnění ze strany své vlády. A to bude záviset na tom, kteří filmaři se to budou účastnit, čeho budou využívat jako zboží služeb. My například máme výborné vztahy s Belgií. Belgičané se podějí na našich filmech a jsou to skvělí lidé. Oni eh, k tomu eh, přispějí svým Žakem Brelem například, svou tvůrčí myslí a jsou to dobří soudruzi. My je opravdu máme velice rádi. Belgická koprodukce funguje, protože se jedná o koproduční firmu, která je součástí EU. A pokud by měli začít vyplňovat dlouhé formuláře, zda vůbec smějí vstoupit na prudskou půdu jako nějaký koproduční pracovník zvenčí, tak k tomu docházet nebude. A co je obrovská škoda. Učíme se od našich spolupracovníků z jiných zemí, zpřátelujeme se, vidíme svět jinými, jinýma očima je zcela jasné, že to prospívá všem a nyní ta představa, že se musíme znovu stáhnout do našeho maličkého omezeného světa je samozřejmě špatná a smutná. Ono se šíří jedna pověst a já se k ní chci vyjádřit, když jsem se připravoval na mm, tuto událost dnešní. Totiž taková zlomyslná pověst, že někteří evropští komisaři chtějí nakládat s Evropou jako s jedním celkem ve smyslu prodeje filmu. To by byla taková hloupost. Ujistěte mě, že to není pravda. Ono je to taková hloupost, protože to by se okamžitě odrazilo na diverzitě, protože pokud chcete něco prezentovat jako celoevropské dílo, tak jak budete chránit češtinu, belgické jazyky, jiné jazyky a přece tam o to jde, že film je natočen v nějakém jazyce. Jazyk je naše identita, musíme ji chránit. Nemůžeme vše prezentovat jako nějaký europrodukt to by rozhodně nikomu neprospělo. Tolik tedy ke kinematografii. Další téma, ke kterému se chci vyjádřit, je referendum a ten těžký úděl, kterým jsme prošli. Ta křížová cesta. Za prvé, tady chci zrušit jeden mýt, jeden mýtus, totiž lidé mi často říkají, že Britové hlasovali eh, pro odchod z Evropy, protože dělnická třída, to jsou všechno rasisté. Nic není více vzdáleno pravdě. Dvě třetiny hlasů pocházejí od Toryů, od konzervativců, jedna třetina od laboristů. A ta jedna třetina, která byla z řad laboristů, a to je dobře pochopitelné, ta je z regionu, kde starý průmysl odumřel a není za to náhrada. Lidé pracují na těch takzvaných smlouvách na nulové hodiny, bez záruky nemají žádnou práci kromě brigádnické, cítí se odcizení, nikdo jim neposlouchá, nikdo jim nenaslouchá, nikdo o ně nemá starost, takže oni hlasují stylem, cokoliv řekne politik, budu hlasovat na truc. Ale to není ta většina. Většina pochází z řad pravice a tady to chci zcela jasně prohlásit. Ovšem na levici vzniklo dilema a spočívá, a tady hovořím o té pravé levici, nikoli o té sociálně demokratické levici. Teda ta levice, kterou já beru vážně, ta správná levice, ta křišťálová levice. A tam dilema spočívá v tom, zůstanete členem organizace, která je pravicová, která se zakládá na neřízené korporátní síle a nadvládě? A nebo ji opustíte a opustíte Nikoli pouze své souputníky v EU, ale zároveň budete stát tváří v tvář britské vládě, která je ještě víc napravo než kterákoliv evropská vláda. V tom spočíval ten problém a to dilema. Takže to byla vlastně taktická otázka pro nás, protože naším nepřítelem je neoliberalismus a my se zamýšlíme nad tím, jak se s ním můžeme poprat, ať už jsme uvnitř v Evropské unii nebo mimo ní. A Eh, to, co jsem slyšel já a to, jak jsem si poslouchal Evropany, ty, ta velká jména, ti velcí Evropané, vůbec se toho problému nedotkli. A přitom u nás ani diskuse, veřejná diskuse se toho tématu netýkala, se tím nezabývala. Vše zdominovala pravice a e, ptali se pouze, chceme získat vlastní nezávislost, anebo chceme být poddanými bruselských byrokratů takhle hloupě se ta diskuse vedla. To byla ta úroveň. Úroveň nějakého dítěte v mateřské školce. Vážná diskuse, jakou Evropu si přejeme, jak můžeme tvořit a přispívat k Evropě, kde lidé žijí, soužijí s důstojným způsobem, kde každý má možnost osobního vývoje, kde každý má práci, zaměstnání, každý je schopen vychovávat vlastní nov, rodinu, eh, kde je každá lidská bytost eh, považována za bytost, která si zaslouží pozornost. Ta diskuse se nevedla a tragédie spočívá v tom, že lidi říkali, pokud zůstanete v Evropě, tak se podívejte, čemu se upisujete. Já si to tady najdu. Tady v těch zakladatelských dokumentech, tady je uh, smlouva o fungování Evropské unie. Tady vám budu citovat článek 119 a tam se říká, státy musí přijmout hospodářskou politiku, která bude vedena v souladu s politikou od e, společného trhu, pak článek 120. Všichni se musí chovat v souladu s principy otevřené tržní ekonomiky, kde bude vládnout volná hospodářská soutěž. No a to samozřejmě není žádná hudba minulosti. To se nyní týká každého aspektu evropského hospodářství, evropské ekonomiky. Já jsem se zde připravoval a zjistil jsem, že existuje například čtvrtý železniční balíček. Vy jste možná expert v té otázce odborníky, já o něm nic nevím, no ale nevím, zda se toho může veřejnost hostit. Naše železnice například je úplná katastrofa, pokud chcete procestovat zemí, tak si musíte koupit jeden lístek, pak vystoupit, koupit si jiný, máte nesprávný lístek, protože to už je jiná firma, která má tady tenhle kus pod sebou, tak musíte platit eh, pokutu. My jsme eh, teď dávali granty, rozdávali peníze soukromým majitelům více, větší měrou, než když to byla národní podnik. E, všichni jsou zadluženi a pak se vše investuje do těch právníků, kteří se mezi sebou perou o to, komu lze přičítat vinu za to či ono. Pokud opravdu uvažujete o privatizaci, tak byste se do toho neměli pouštět. Spíše si požádejte o pomoc. A tady se hovoří o tom, že ty země, které ještě to neučinili, tak budou muset zpřístupnit svůj systém železnic, eh, svou železniční síť, hospodářské sousedí. Ehm, my například máme jenom jeden eh, kohoutek eh, u nás doma a přitom musíme zpřístupňovat trh konkurenci v vodohospodářství. To je šílené. Jakým způsobem já si budu prostě čerpat vodu od dvou konkurenčních firm. Pak ubytování. Jak chcete ubytovat mm, bezdomovce? tak? když bude vše soukromé. E, musí se veřejně investovat do domovního fondu, aby se dočkali i chudí lidé e, střechy nad hlavou. Pak se hovoří o té typu Ta je sice, ta smlouva považována už za mrtvou, ale běží to s Kanadou. A tam oni mají možnost jakoukoliv demokraticky zvolenou vládou si předvolat na arbitráž, protože se jim něco nelíbí. To opravdu se Evropská unie vážně domlo, domnívá, že může vyjednávat na takovémto základě. No to samozřejmě žádný eh, člen levicového smýšlení nepřipustí. A pak hovoříme o soudech. dech. Já tady nebudu vyjmenovávat určité věci, ale eh, celé množství, dlouhý seznam soudních rozhodnutí, které prioritním způsobem přistupují eh, k názoru nějaké firmy před názorem zaměstnanců. Ať už se jedná o směrnici o vysílání pracovníků, o poskytování služeb, to přece je vše nesprávné. Podminovávat odbory, podmirovávat zaměstnance. Evropa přece musí reprezentovat i tyto lidi. Jakým způsobem můžete podrážet nohy tomuto přístupu? Takže to vše bylo součástí dilematu levice. Evropská unie ideologicky podporuje neoliberální agendu. Je to i v jejich základních dokumentech, je to běžná praxe, je to vypsáno ve vše, je to moto, je to v každém kroku Evropské unie. Je to součástí evropského genetického kódu a proto je to opravdu problematické, aby někdo, aby nějaký dělník, nějaký člen dělnické třídy hlasoval pro takovouto unii. Tedy dilema bylo, jaké bylo a Jaké jsou výsledky činnosti EU? Máme 10% eh, eh, dělníků nezaměstnaných, 20% eh, mladých lidí, zvedá hlavu pravice, možná, že i tady máme extrémní pravici. V tomto sále vím, že Nigel Farage se snažil o zvolení Donalda Trumpa v New Yorku, takže ten má co dělat. Nyní trochu ten jeho favorit mu zakolísal, no ale možná si s tím i poradí. Chceme-li jeden jediný příklad, podívejme se na Řecko, podívejme se na ty příšerné záležitosti, které postihly naše řecké spoluobčany. Dluh, který nikdy nesplatí. A co je zcela základní, je, byli nuceni odprodat své rodinné stříbro, aby uspokojili velké korporace, které tam se sápou po řeckém majetku, chtějí si na řecké tragedii vydělat. Tedy Není to dobrá vizitka EU, ale zpráva z Velké Británie, o níž jste možná neslyšeli, máme společenství eh, lidí, kteří se cítí eh, izolování, rozlobení, kde jsou drsné podmínky. Ano, máme masovou nezaměstnanost, ale kromě toho máme 5,5 milionu občanů, kteří jsou zaměstnáni na částečný úvazek, pracují možná den nebo dva týdne. Oni nejsou v těch statistikách nezaměstnaných, ale přesto bojují o přežití. Často potřebují, aby jim stát připlácel jen, aby přežili. půl milionu částečně zaměstnaných. To jsou ty smlouvy na uh, nulové hodiny kde v podstatě jste neustále v pohotovosti, pak vám zavolají, přijďte na dvě, tři hodiny. To je O to právě jde. Musíte být k dispozici tomu zaměstnavateli a on vám dá, kolik se mu zlíbí těch hodin týdně. Pak máme krizi i v ubytování v Londýně, jak je vám známo ti, kteří, které potřebujeme v Londýně, pracovníci služeb, bez kterých se neobejdeme, například učitele základní školy, si nejsou schopni najít ubytování. Já jsem hovořil s takovým učitelem základní školy či učitelkou, která jsem byla nucena vystěhovat, protože si nebyla schopna dovolit podnájem. A zároveň tržní investoři uh, neustále stavějí um, předražené byty v centru Londýna a ty nejsou vůbec nikdy osvětleny. Proč? Protože tam nikdo nebydlí, protože si je někdo skoupí jenom jako investici. Byty, které se prodávají za 50 milionů li- liber. 15 milionů liber. A teď tam máme hasiče, eh, zdravotní sestry, učitele. Ti musí do, dojíždět zdaleka, protože v tomto neoliberálním systému nejsou schopni si najít ubytování. Ano, už téměř končím. Jenom ještě jedna otázka, možná někteří budou odpověď znát. Totiž jsme zemi velice nerovnou kde existuje veliká společenská nerovnost. Plat ředitelských kádrů za poslední vlády Toriu konzervativců vrostl, vzrostl o 50%. Průměrný plat pracujícího vzrostl trochu, ale nedosáhl ani úrovně z roku 2008 před krizí. Máme ředitele, který si za 45 minut vydělá to, co průměrný pracující viděla za rok. Představte si. A to je průměrný zaměstnanec, dělník. To vydělá až za rok, ne ten nejchudší. Pak máme potravinové banky, kde ti lidé se neuživí, aniž by někdo té charitě nepřispěl tou konzervou, kterou v supermarketu koupí. To jsme neznali před několika lety. Nyní už je to rozšířená věc. Uh, 1,5 milionu potravinových balíčků bylo loni rozdáno, téměř půl milionu směřovalo k dětem. Potravinové banky. Sociální péče. To už skoro nemáme. Pak lidé s postižením. E, tam oni v těch úsporných opatřeních šestinásobným způsobem utrpěli ty škrty byly šestinásobně vyšší, takže když slyšíte, jak premiérka Teresa May říká, my jsme stranou dělnické třídy, tak se prosím zasmějte. A pomyslete na ty, kteří docházejí do potravinových bank. A pak máme opravdu krutý systém pro ty nejzranitelnější, kteří jsou na dně kteří zoufale potřebují podporu, kteří například jsou příliš nemocní na to, aby mohli pracovat a přitom se jim říká, že musí do práce. A to je vědomně kruté rozhodnutí. Totiž ten přístup, že pokud jste chudí, je to vaše vina, nemáte střechu nad hlavou, je to vaše vina. Takový příklad. Slyšeli jsme o muži, který byl po infarktu, takže nemohl do práce. A když přišel na odhad, na vyhodnocení, tak on v té době utrpěl další eh, srdeční příhodu, když s ním prováděli eh, ten, to interview. Takže on nemohl dokončit, eh, nemohl se dále účastnit tohoto interview, hm, tohoto rozhovoru s tím pracovníkem a za to dostal pokutu. Že prostě tam nebyl do konce. A tak to vypadá realita pro stovky tisíc eh, spolupčanů. Jsme hrdi na neoliberální Evropu, na neoliberální Británii? Bohužel, asi ne. A v tomto kontextu já točím své filmy. My, filmaři, máme určitou odpovědnost, vlastně jednu jedinou. Vypovídat pravdivě o tom, co víme. A ještě chci něco říci, možná se to ještě objeví při otázkách v diskusi. Totiž naše laboristická strana. Poprvé v dějinách laboristů máme u kormidla někoho, kdo se otevřeně zastává dělnické třídy, kdo se snaží omezovat vliv kapitálu a velkých firm, velkých korporací. První vůdce laboristů, kteří se postavil ruku v ruce vedle těch, kteří se snaží zamezit stávkokazům vstup na pracoviště. To nepamatujeme. Stávkující dělníci přijde předseda naší laboristické strany a postaví se k ním. A proto v britském tisku si nepřečtete o něm jediné dobré slovo, ani eh, v, kan, na kanále státním BBC, ani na kanále soukromém. Ale slyšte to ode mě. Máte opravdu nesrovnatelnou příležitost. Existuje možnost vybrat si, volit si, ale mocní o našem laboristickém vůdci neřeknou nic kladného. A je to pochopitelné. A pak ještě závěrem. Já si do deníku píši takové zajímavé citáty. A tady se domnívám, velice vhodné moto pro filmaře, pro kohokoliv, kdo píše, kdo se snaží být tvůrčí, někoho v naší prosekci. Brecht, Bertolt Brecht, možná je to špatně přeloženo. Já to řeknu anglicky, takže možná kdo to zná německy, tak mi odpustte, že je to takto kostrbatě přeloženo. Brecht napsal následovná slova. Vždy jsem se domníval, že ta nejjednodušší slova musí stačit. Když řeknu, jak se věci mají, Zlomí to všem srdce, když nebudete bojovat, tak se vám věc nevydaří a to je vám jasné. Grazie, Thank you. Thank you for this inspiring speech. Eh, vi abbiamo dato... My jsme vám dali prostor právě eh, eh, protože a právě proto, abyste vy jako tvůrce řekl pravdu a vy jste to řekl jasně i svobodně a vehementně s veškerou razoncí a určitě je třeba podporovat svobodu projevu, filmu a my zde v parlamentu, ve výboru pro kulturu právě eh, hodně eh, nám eh, se staráme, ale že nám na srdci kulturní různorodost a vůbec přístup více lidí ke kultuře a i nám leží na srdci uznání jazykové různorodosti, protože to je velké bohatství a právě to nám i pomo- pomůže vytvořit evropský prostor filmové tvorby. A my víme, že eh, zde hm, nelze to nechat pouze eh, tedy tržním silám. Zde je třeba nalézt eh, tu správnou rovnováhu, jak jste řekl. A takže hm, Řekl jste některé tvrdé věci, se kterými třeba někteří mohou nesouhlasit, někteří souhlasit, ale e, samozřejmě filozofie Evropy je sociální tržní ekonomika, ne neoliberalismus v ekonomice. A, e, takže to má samozřejmě řadu e, různých výkladů, které jim dávají různé politické síly a mm, posting workers třeba, to je to jsou předpisy, za které jsme bojovali a kde jsme i chtěli, eh, eh, aby eh, to bylo změněno, novelizováno, aby právě tam byla větší sociální spravedlnost. My v parlamentu jsme si vědomi chudoby v různých kategorií a chci vás ujistit, že to je debata, které se skutečně věnujeme v parlamentu a samozřejmě s různými názory, ale všichni jsme si vědomi, že je to problém, je to výzva. A je třeba tedy e, se, e, se opírat o filozofii, která bude více solidární, e, nový růst, nový typ welfare pro nové generace a dát jim naději nespravedlnosti, které vy tak kritizujete, odsuzujete. Víme, že existují ale myslíme si, že politika, vysoká politika by měla právě definovat, popisovat, ale by měla mít i tu odvahu je překonávat. Já myslím, že v Evropě naštěstí neexistuje jeden myšlenkový proud, naštěstí tedy eh, samozřejmě eh, eh, i, i ten jak neoliberalismus v ekonomice, to je původ krizí sociálně ekonomické a s tím souhlasí více a více lidí dnes. Já nebudu eh, eh, zde, tedy se eh, nebudu hovořit o vašich politických názorech, ale jak jsem řekla, vždycky potřebujeme takové názory, které třeba nám nebudou pohodlné, pro nás nebudou pohodlné, budou mm, se nám třeba se nám nebudou líbit. A děkuji, takže teď dám slovo do Pak, která dnes je tady zde s námi, která se hodně zasloužila o kulturu a cenu Lux. Takže vám slovo, dám slovo vám teď, vám tedy a poté našim dvou dalším režisérům, hostům, které jsme si pozvali. Děkuji. Vielen Děkuji. Eh, s Kenem Loučem jsem se setkala před pěti lety a on se nezměnil. Před pěti lety mi vysvětloval socialismus eh, u večeře s jeho manželkou a my jsme eh, strávili krásný večer, protože měl eh, protiřečníka, který mu velmi přitakal, pokud jde o názory na socialismus. Samozřejmě mnohé, co říká, v tom má pravdu, ale vše, ze všeho obvinovat Evropu, to je asi chybné. Možná, že společně s Kenem Loučem bychom si mohli uspořádat diskuzi eh, o eh, lepším vnímání naší unie. Já si myslím, že on nevnímá vždy všechno, jenom to, co si přeje a to je potom možná někdy chybné. Ale já nechci pokračovat eh, tímto směrem, protože jinak se nedostaneme k našemu samému tématu. Máme tady Selin Šerma, a ti, kteří blíže znají Lux Price, tak vědí, že ona vytvořila nádherný film La Bande de Fille a potom tady máme autora filmu Io sono Lee. A pokud si pamatujete na ten, tyto filmy, a já jsem viděla i Eh, film Kena Louče, viděla jsem to v Cannes, tak to jsou problémy, které se zabývají sociálními problémy hm, a oni eh, opravdu dokáží eh, se dotknout srdcí těch, kteří ty filmy sledují. No to jsou filmy, které, když jsou italské, nebo německé, nebo estonské, tak zkrátka nejsou uh, chápány, nebo není jim rozuměno, protože zkrátka uh, lidé nerozumí těm jazykům. A to byla také myšlenka Luce, eh, ceny Lux. To, že se vlastně vyberou eh, tři filmy, eh, Nevybírá je samozřejmě, nevybírají je samozřejmě poslanci, ale tři osobnosti, které se velmi dobře vyznají v kinematografii. A teď tady máme tyto vynikající filmy. Dva byly v rámci, vidět v rámci Pri Lux a, a, a tak je tady ještě ten třetí film, ale já nevím, jestli ten film uvidíte, protože já si myslím, že film Kena Louče ten se nebude mít velké publikum, protože je velice specifický a má velice specifické poselství. A když potom eh, nebude mít ani polské nebo uh, německé titulky, tak zkrátka mu nebude porozuměno, nikdo mu nebude rozumět. A Paní kolegyně Selin eh, Šama, já jsem slyšela, že jste vytvořila online platformu, kde filmy, které nejsou příliš často um, viděny, protože um, tam je nedostatek finančních prostředků nebo uh, nevyjde distribuce, tak vy máte platformu, kde pro edukativní uh, účely nabízíte tyto filmy na té, na té online platformě. Můžete k tomu něco říci, prosím? Dobrý den to je více než vzdělávací platforma, protože naším záměrem eh, je eh, nebo je to platforma VOD, první taková eh, kinematéka virtuální, byla zřízena ve Francii na iniciativu režiséra a technologického partnera Universiny. A myšlenkou bylo vytvořit Cinematax, to znamená eh, tady schromáždit filmy 21. století, eh, nějakým způsobem významné. A tyto filmy jsou vybírány a, a eh, a tedy takto zveřejňovány scénáři mm, a každý režisér nabídne seznam 50 oblíbených filmů, které eh, tedy takto bude prezentovat ehm, protože filmy mohou být samozřejmě eh, k dispozici všude možně, dají se nalézt, ale eh, jsou na té či oné platformě a tak dále, takže není snadné je třeba nalézt. A my jsme eh, tady vlastně eh, chtěli eh, takto to mm, jaksi soustředit a chtěli jsme, aby režiséři takto mohli akcentovat filmy, které jsou pro ně důležité. Takže tady jde o to, aby ty filmy byly tedy přístupné a je tady ta vůle, ten záměr Eh, tady zpřístupnit toto kulturní dědictví filmové. Eh, u nás je to ve Francii, ale samozřejmě to bude možná i ve v Belgii, i v Itálii a tak dále. Je to také možné dát k dispozici, když samozřejmě tam je potřeba různé věci dojednat, eh, ale ano, a zaměřujeme se také na trh a je to velmi sledované a zatím ještě není žádný ekonomický model eh, za tím celým eh, projektem. A myslím si, že to by stačilo pro tuto chvíli. Děkuji. A já bych eh, se chtěla zeptat podobnou otázku i Eh, směrem k André. Já vím, že máte velký zájem o dokumentární filmy a bohužel se musí říci, že dokumentární filmy nejsou tak rozšířeny eh, jako eh, výpravné filmy a Vím, že z toho důvodu jste vytvořil nezávislou značku, abyste mohl eh, širšímu, širší veřejnosti bez, bezplatně vlastně tyto filmy zprostředkovávat. Dobrý den. Ano, již několik let v Itálii. Do... Danno molte soddisfazioni da un punto di vista... Již několik let eh, je eh, zde dokumentární film, eh, velice zajímavý a láká nové publikum, často mladé publikum. Já si myslím, že řada filmů, například i eh, Louč je vlastně dokumentarista, bych řekl, zde neexistuje eh, taková propast mezi dokumentárním filmem a filmem jako takovým hraným filmem, takže mm, protože často eh, reálné osoby se stávají tedy filmovými postavami a naopak. A zde eh, ty příběhy bereme v reálném životě, což nám umožňuje vypravovat eh, příběhy, které jsou reálné příběhy a vlastně povýšíme do jiné reality. Takže určitě proto to stojí za to vidět. A zde eh, jako jste samozřejmě, souhlasím s tím, co řekl Louš, pokud jde o ten ekonomický systém, ve kterém žijeme, jsou zde obrovské nerovnosti, pokud jde o eh, distribuci hm, filmů. A to je spojeno s tou duálností, kterou zažívá eh, film, tedy na jedné straně průmysl a na druhé straně ta komunikace, to sdělení průmysl má své ekonomické zájmy, které často samozřejmě ovlivňují naše filmy, nejenom produkci, ale i distribuci. Tudíž já nejsem schopen nějakých velkých projevů. Já e, vyprávím příběhy, takže já vám doložím na jednom příběhu, o co jde. Je to příběh těch, kteří, eh, já nemohu říct jejich jména těchto protagonistů. Proč? Poněvadž nejenom protože já jsem se jich nezeptal, zda mohu to všechno vyprávět zde jen tak v Evropském parlamentu, ale především, protože pro ně by to bylo těžké to říci veřejně. A to je e, e, příběh dvou mladých lidí, kteří v posledních měsících e, zachránili jeden kinosál v malém městečku, deseti tisíc obyvatel v Itálii. A mm, takže tady za to si zasloužíš památník, protože zachránit kinosál, no to už je samo o sobě významný kulturní krok. Oni to udělali zvláštně, protože se jim líbí filmy. Jiný důvod tam nebyl. O, o, o, dělají no, on prostě jeden, jeden, jeden tajemník nebo sekretářka, druhý se věnuje jiné profesi, takže ale eh, m, oni se tedy řekli, Eh, ta vesnice nebo to městečko chtělo zavřít kinosál, protože již nevydělávali a oni řekli, ne, my to chceme a začali pracovat eh, zadarmo. Zachránili to kino, ten kinosál a mm, udělali to tím, že dělali sbírky a mm, eh, vlastně tu příležitost změnili v takovou formu takzvané sharing economy, sdílené ekonomiky. A mm, dobře, řekli, dobře, máme teď kinosál, a všechno, mm, i dokonce ho vybavili novým projektorem a řekli, dobře, no tak, mm, protože jim se líbí filmy, takže to chtěli. A teď začali plánovat, co tam budou dávat, jaký program. Oni jsou také rodiče, mají děti a jejich děti, no, to mm, také chci, aby tam byly filmy Walt Disney. Ten poslední film Walt Disney, dobře, no tak dobře, proč ne? Tak zavolali italskému distributorovi tohoto filmu je to eh, nedávný film, který teď právě vyšel a takže distributor řekl, chcete ten film? Jo, chceme, chceme ho mm, rodinám dávat v sobotu, v sábatu, v neděli pro rodiny, no tak to musíte i v sobotu večer, potom každý, každé úterý, každý, každou středu a pokud ne, tak zaplatíte, zaplatíte penále 5000 euro, pokud to neodvysíláte. No oni řekli, no ne, my můžeme jenom v sobotu, neděli protože my jsme my eh, chceme eh, i eh, tedy vysílat jiné filmy, třeba dokumentární filmy. My jsme pozvali Andrea Sedra, aby tedy mm, o tom hovořil a Oni, oni ve středu večer, tam se jim podařilo dávat ten můj dokument. A oni mi to všechno odvyprávěli. No, to není poprvé, co to slyším. A jednoduchou věc se mě zeptali. Já se vás ptám tady, proč neexistuje nějaké nějaké místo, kde bychom mohli ohlásit, nahlásit tyto nespravedlnosti, že to je špatné, když mě někdo nutí z důvodu ekonomických prostě, abych já eh, ho dával ve svém kině. Já si myslím, že možná tady to je ta platforma nebo to místo, kde bychom měli o těchto problémech mluvit, protože to jsou nerovnosti, nespravedlnosti, které se asi netýkají pouze eh, eh, kin, filmu. My v Itálii, my se snažíme zachránit eh, film a všichni bojují a ale je problém, že nikdo nám nepo, nepomůže bojovat proti Walt Disney, proti Fox. No samozřejmě tam prostě máš, máš jenom jeden, jedno telefonní číslo, tam můžeš tak maximálně zavolat a oni ti vnutí podmínky a tím to končí. Jak potom můžeme my přežít? Já jsem, mm, můžeme vytvořit eh, sítě, distribuční sítě a podobně, ale pokud tato pravidla se nezmění, no tak eh, bude pouze, budou pouze vyhrávat tržní síly. Děkuji, to byl opravdu skvělý příběh. Já bych na to ráda naví- navázala a aby Ken Loach viděl, že něco děláme, tak eh, bych řekla toto. Právě strukturální fondy, například v Polsku, byly konkrétně využity na to, aby se zachránila kina, biografii, aby se digitalizovaly, protože daleko od města byly biografie, ale nebyly vybaveny eh, moderní technikou a proto nemohly promítat. A kultura eh, společně eh, s ekonomí tady něco dosáhli. Samozřejmě, že to nemohu spojit eh, s tou krásnou příhodou, ale tady opravdu o něco ekonomického jde, ale tak to prostě je. A ještě bych něco dodala. Ken Loach všechny své filmy s výjimkou toho posledního dával k dispozici zdarma. To znamená, ten, kdo chce promítat ten daný film, tak může až na ten poslední. Takže já si myslím, že to je velmi eh, dobré, ale já si myslím, že on si to může dovolit, ale nemůže si to dovolit ani Šerma, ani um, tedy uh, Andrea Seger. A já jsem to prostě musela říct. Paní předsedkyně, vy jste také chtěla něco říci. Eh, já si velmi vážím tohoto eh, vyjasnění a možná bych ještě také něco dodala. Eh, Andrea Segre hovořil o situaci, kterou osobně znám a italský parlament se v tuto chvíli zabývá zákonem o ochraně biografů, historických sálů, budov a to je nesmírně důležité, když tam jsou poskytnuty i evropské prostředky. Existují ekonomické modely, které něco takového umožňují, umožňují provoz takových biografů. To je velmi důležitá věc v několika případech, a já jsem si to sama prověřila, existují i národní zákony, které zabraňují monopolům v této oblasti. A existují také mezinárodní uh, partneři, na které se lze obrátit v této věci. Nyní se hlásí kolegové, takže máte slovo. Paní Trypel, děkuji. Eh, ráda bych nejprve poděkovala eh, velmi vřele Kenu Loučovi. Já mám tak, eh, nebo tak moc se mi líbil váš projev i v souvislosti s tím světlem, které se zmiňoval, které může být někdy i chladné a že je potřeba jim do, mu dodat vřelosti. A projevy v Evropském parlamentu nejsou vždy tak svěží jako ten váš a proto se mi velmi líbilo, co jste říkal. Tady je samozřejmě potřeba dotknout se občanům a ukázat jim nové perspektivy. Já bych chtěla také zmínit geoblocking, který jste uvedl. Já si myslím, že musíme být velmi obezřetní. Já chápu, že vy byste si přál, aby evropská díla měla, byla dostupnější, ale zároveň musíme být velmi obezřetní, aby tady nebyly ty licence takové, že by si je potom mohly eh, obstarat pouze americké firmy. My to musíme opravdu tu rovnováhu nastavit velmi obezřetně tak, aby tady byl větší přístup pro evropské občany, ale ne abychom narušili systém, jak financovat filmy a abychom udrželi tu uh, kulturní diverzitu. To je potřeba. Potom, pokud uh, jde o váš přístup k Evropské unii, a já chápu, že vy tady máte velké problémy ve Spojeném království, ale pokud obrázek Evropské unie eh, je takový, že je vnímám pouze jako neoliberální, tak to je problém jako takový, protože tady samozřejmě můžeme kritizovat eh, celou řadu politik, ale eh, tady jsou regulované trhy. Podívejte se na bankovní unii, podívejte se na klimatické politiky, na politiku klimatu nebo na environmentální politiku, která se snaží regulovat trh. Takže aby se tady vyvolával dojem, že Evropská unie je pouze neoliberální, to vlastně do jisté míry narušuje důvěru lidí eh, v možnost spolupracovat. A proto je podle mého názoru mnohem důležitější zaměřit se na věci, eh, Ono je samozřejmě snaží zaměřit se na věci, které nefungují, ale tady je velká dobrá vůle ty trhy regulovat a to je něco, co by nemělo být podceňováno. Děkuji. Chtěla jsem pouze říci, že kvůli komunikačním a důvodům tady, eh, tady musíme postupovat následujícím způsobem. Já musím odejít, protože musím, mám nějaký eh, termín a, a e, dále tady bude předsedat místo předsedkyně. Děkuji vám za to, že převezmete tuto funkci a uvidíme se později. E, v, sedmi, v sedm hodin v parlamentáriu se setkáme. Děkuji. A slovo má pan Venta, Polsko. Děkuji, Doris. Děkuji, Doris. Děkuji za zmínku o digitalizaci. Ano, je pravda, že právě v Polsku se podařilo díky digitalizaci udržet při životě několik malých provinčních kin. Já se ale chci vrátit k tomu, kdo nás eh, včera v noci opustil. Andřej Vajda. Bereme-li v úvahu jen 40 filmů, které vytvořil, mezinárodních eh, filmů, filmů, které měly velký ohlas v Polsku i ve světě. Je to pilíř evropského filmu. Je to někdo, kdo svou tvorbou poukazoval nikoli pouze za významné aspekty polských dějin, ale který pomohl naší zemi projít eh, tím obdobím přerodu, transformace. Byl to nejen veliký člověk, veliký režisér, ale i veliký spoluobčan. Dále se chci zmínit nikoli o strukturálních fondech, ale o fondech kreativní Evropy, které podporují i kinematografii. A já jsem byl spoluzpravodajem právě zprávy o digitalizaci evropské filmové tvorby. My podporujeme Lux Prize právě proto, že prosazuje evropskou ideu v době krize hodnot, v době krize myšlenky Evropy. A na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Vielen Dank, eh, Mrs. Watt. Děkuji, paní Bot. Ale ne k Brexitu, prosím. Dobrá. Zkusím to vyřešit rychle. Ken a já jsme před několika týdny byli členy stejného panelu a tady jsme hovořili eh, proti eh, uzavření Liverpoolské ženské nemocnice. Jsem moc ráda, Kene, že jsi zde, miluji tvé filmy, sama jsem kdysi byla tvůči, než jsem se stala mm, poslankyní. A ještě chci říct o tom, o kom hovoříme jako o pravém socialistovi. Já jsem se vzdala umělecké tvorby, abych bojovala za ty správné hodnoty. Jsem laboristka, podporuji Jeremyho Corbina a jsem ráda, že jsi to zde řekl nahlas, protože mnohé věci, o nich hovoříš, tak my zasvěcenci o nich víme. My to každodenním způsobem zde provádíme. Čert věží, vězí v podrobnostech. Tam mravenčí práce probíhá ve výborech mezi jinými na půdě tohoto výboru a díky tomu dosahujeme změn. Jedná se o navazování styku, navazování společného jmenovatele s našimi partnery a nejsmutnější věc, do které se Británie pustila, je, že se odvrátila zády na tento dialog, k tomuto dialogu. Jediným způsobem, jakým něco jsme schopni řešit, je, že se posadíme ke stejnému stolu, že si rozebereme, v čem spočívají problémy, například globální oteplování, společenské krize, krize. A to se přes problémy, které zde máme s extremisty, řeší tím, že zde máme i feministy. Máme zde kolegy, kteří věří v to, že je třeba bojovat proti vyhýbání se daním že je třeba se poprat s finančními otázkami. Ono se zde mnohé děje na progresivní úrovni. Mnohem lépe se to zde řeší než v britském parlamentu. Například zde máme Maďarsko, které se snaží budovat zdi, či se nepomáhá utečencům v Řecku. To není Evropská unie. To často zatím to stojí členské státy, jednotlivé členské státy a my musíme bojovat za myšlenku celoevropskou. Nyní, když už budeme mimo toto seskupení, tak to bude zatraceně těžká práce. Nyní už zde naše levicové hlasy budou slyšet slaběji já jsem členkou laboristické strany, jsem členkou zde skupiny socialistů a demokratů, ale chci tě ujistit, že všichni se zde zasazujeme za ty, kteří věří v Evropu. Věří v naši Evropu, v Evropu příštích generací. Takže ty musíš bojovat na frontě filmařské a já budu bojovat na frontě politické. Já jsem politička, která je přesvědčena o významu umění a kultury a filmu jako té síly, která mění věcí. Takže postav se i za nás zde, jako se postavil za Liverpoolskou ženskou nemocnici. Jeremy právě, ten jde mezi stávkující dělníky, ten jde v první řadě, když se manifestuje, ten se zasazuje o churáky, o ty nejchudší. Musíme se o to zasazovat i jinde a když opustíme toto seskupení, tak to, to britské socialisty bude opravdu špatné. Děkuji, Juli. No, tady se z toho udělal socialistický problém, britský problém. Ne, vždy je to totéž, ale máme tady pana Matéze. Máte slovo. Eh, signor Loce, eh, per quanto mi riguarda... No, pane Louči, Eh, vy jste tady skutečně pronesl proevropský politický eh, projev, který eh, jsem nikdy ani v parlamentu podobného rázu nikdy nic takového neslyšel. My u nás v italské levici máme velký problém s leadership v jedn, v ob, a to s katolickou církví především máme tedy problém, takže bych mm, rád slyšel něco takového i u nás. A já Souhlasím s faktem, že Unie se stala zbraní neoliberalismu. Je třeba se více zaměř, zaměřit na pozitivní aspekty. Hlavní problém této instituce, která není dostatečně demokratická, to znamená parlament je volen sice lidem, ale má málo kompetencí ve srovnání s radou a komisí. Já jako stínový za e, moji frakci GUE, tak já jsem zpravodajem pro čtvrtý balíček železniční a moje práce eh, spočívá v tom, aby komise akceptovala něco, co již vlastně parlament odhlasoval. Odhlasoval velice pokrokový text s velkými zárukami pro zaměstnance, například soukromé podniky, které si koupí část železnice, tak musí zachovat stejnou úroveň eh, pracovníků, tak aby garantovali zaměstnanost a i bezpečnost. Eh, komise a rada to zrušily a to vlastně již parlament ale předtím odsouhlasil. A pokud jde o, hod, o chartu lidských práv, ta obsahuje no, koncepci, e, e, kterou neobsahují často ani ústavy, a to je důstojnost. To je i hodnota vašich filmů a důstojnost i těch vyloučených e, skupin kategorií osob. A je třeba, eh, aby naše politika byla také takto důstojná, aby nám šlo o lidskou důstojnost, o práva lidí na důstojnost. Já vám děkuji. To je pro mě velká výsada, že jsem eh, mm, si vás mohl eh, vyslechnout. Já jsem také četl Brechta a mně se líbila jedna jeho věta. On říká, že my, my Eh, eh, jsme si museli eh, sednout trochu na křivo, protože všechna ostatní místa byla již obsazena, takže já jsem rád, že my jsme trochu takovými mimochodníky. Děkuji. A ještě kolegyně Selin. Pokud by se chtěla vyjádřit a nakonec ještě dostane slovo Ken Loach. Prosím, Selin. Slovo, můžeš hovořit o čem chceš. Ano, o čem chceš, můžeš mluvit. Ne, ne, No, něco ale optimistického, pokud to půjde. Já bych řekla jednu věc, ano, já jsem optimistka. Jenom bych chtěla říci, že e, zde také e, děláme jako kdyby kultura by měla stavět e, mosty, jako kdyby film, literatura musí stavět mosty. To jsme tady slyšeli, přece o to tady nejde. My my, eh, filmaři, kteří cestujeme s filmy po celé Evropě, my to víme, že mosty jsou. Ono je snadné cestovat s filmem. To je jako kdybychom měli e, přesvědčovat lidi, aby konzumovali kulturu, no ale Evropa rovná se kultura, no to funguje přece samo sobě. A e, e, ty kulturní mosty, ty přece máme. Když máte hezký film, no tak ten e, není problém. Jak si s ním obět 20 zemí v Evropě. To je strašně jednoduché. Protože filmy cestují velice dobře, takže kultura rovná se mosty. Kultura, to je most, ne? takže mm, co bychom stavěli? Teď jde o to, ale jak tedy zajistit, aby eh, ta umělecká díla se dostala všude. A mm, eh, i přes eh, trh, přes ten trh. Ehm, ale v podstatě tam není problém, lidé to chtějí. A ještě bych chtěla říci, že Snažíme se eh, na kulturu nahlížet jako na nějaké dědictví, jako kdyby to byla minulost. Ne, přece kultura je dneš, dnešek a musí především reprezentovat dnešní společnost. A 80% filmů dělají eh, muži, 20% ženy pouze a ono se to ale vyvinulo o 2%. Ve Francii eh, dokonce teď je to více žen, ale pořád je to 20%, takže eh, to jsou francouzská čísla, která vám tady říkám, ve skutečnosti eh, v různých filmařských školách, eh, na festivalech je spousta žen, ale prostě pravda jaká je, já jsem tomu sama nevěřila. Možná, že ženy mají méně peněz, aby mohly, si, aby mohly dělat filmy, mm, mm, protože průměrný rozpočet jsou 4 miliony u mužů, už 2,8 a o vytvoření e, festivalu v Cannes. Tam, os, tam bylo 1800 e, vybraných filmů a 60 pouze od žen, takže a v posledních letech tam vůbec nebyly žádné ženy, to bylo v roce 2012, 2005 a tak dále. Takže když si uděláte tu tabulku, tak zjistíte, jak je to koncentrované ale v rukách tedy některých. Takže třeba si uvědomit, ale že kultura není žádné, není nic minulosti, to není minulost, to není dědictví minulosti, ale je to současnost, takže je třeba i, aby na tom se podílo více žen. A to tedy říkám i tady, protože u vás, protože bych ráda, abyste také to vzali v potaz. Děkuji. Děkuji, Selin. Ano, to jsem právě chtěla se zeptat. Přesně, my jsme neměli moc času. To nebylo zas tak optimistické, ale ale nám, vlastně teď nám to tak ukázalo trochu cestu v ceně Lux. A teď máme už jenom pět minut. Pan Ken Loach, tak prosím. Um, uh, thank you very much. Um, it's been a very... Thank you very much. It has been... Děkuji. Jednalo se pro mě o velice poučnou diskusi. Inspirovaly mě slova ostatních, ale jednu věc musím ještě opra- opravit. Obávám se, že naše moje filmy nelze slížet zdarma, jsou v rukou distributorům. Ale někdo mě to tvrdil, říká paní Pak. No, snad na internetu byly zdarma ale protože někdo tvrdí, že je její vlastníkem, museli jsme je znovu stáhnout. Ale u toho nového filmu je rádi, promítáme komunitním střediskům za levné peníze celá záležitost distribuce je zajímavý jev. Iniciativy jsou dobré, ale přesto jsou okrajové. V Londýně například evropské firmy se ještě dají sehnat, ale mimo Londýn už téměř vůbec. Tedy hovoříme, jako by se to odehrávalo, ale v praxi vůbec ne. Většině lidí se nenaskýtá možnost vidět nějaký evropský film. A pokud to myslíme vážně s tvorbou evropských filmů, se zpřístupňováním evropských filmů všem, tak musíme uvažovat o tom, že by města, stejně jako jsou vlastníky divadel, měla mít i nějaké kino v každém městě a neměli by tam programy stanovovat ti, kteří rádi chodí do fast foodu, ale ti, kteří milují film fanoušci filmu a k tomu se musí přistupovat vážně a vyřeší to pouze vlastnictví kin, veřejné státní vlastnictví kin. Pak ještě další věc. Někdo zde zmínil festivaly. No bez nich bychom opravdu nepřežili, ale jedna smutná věc je, že je velice smutné, že v podstatě nyní už nelze pořádat filmový festival, aniž by to spolufinancovala velká korporace. No ano, protože je to příliš drahé, ale dnes už v podstatě si člověk nemůže ani štěknout, ani pípnout, aniž by nějaká korporace tam nebyla přítomná, eh, tam vše neurčovala a tu kulturu nějakým způsobem směřovala. Ale my musíme umět být nezávislí, my musíme mít možnost uspořádat koncert, výstavu nebo filmový festival, aniž by nám říkali velké firmy, jak na to. E, nevím, zda opravdu je možné mít něco bez toho, aniž by Evropská unie zde hovořila o neoliberalismu. Bohužel já, když si to přečtu, tak to z mého pohledu vypadá velice neoliberálně. Možná z vašich lavic to vypadá trochu méně neoliberálně a musíte mi to dokázat. Musíme změnit například rozhodnutí Evropského soudního dvora, jinak formulovat eh, evropské dokumenty. Eh, podíváme-li se na zemi jako Řecko, tak se jim musí říci ne nebudete nuceni odprodávat veřejné zdroje, veřejné statky. Evropská unie jim to diktuje, ale pokud se Evropská unie nechce tvářit jako neoliberální, musí se k Řecku začít chovat jinak. Musí ctít vůli lidu. A pak ještě privatizace železnic a železniční balíček. No, tam platí to tež. A pak ještě další citát, který jsem vám chtěl přednést, to je citát z Williama Blakea významného britského básníka a umělce, malíře, a ten prohlásil, Kdekoliv máme co dočinění s náhledem peněžním, nemůže mít místo umění, nýbrž pouze válka. Myslím, že měl pravdu. Yes, I would like uh, to thank our guest. Ano, chci velice srdečně poděkovat všem hostům. Vidím, že jsou to lidé velice umínění, velice angažovaní. Dokonce i když s nimi nesouhlasíme, musíme souhlasit s jedním, že totiž ta diskuse stála za to. Evropská diskuse eh, opravdu um, naplňující smysl Evropy. A jsme rádi, že nás navštívila i Doris Pak. A teď ještě všem kolegům připomínám i všem zde přítomným, že dnes nepříliš daleko odtud se bude ve tři čtvrtě na sedm konat zahájení vernisáž výstavy 100 eh, um, od stínů světla Antonio Tajani a Silvia Costa to zahájí, jste všichni zváni, to bude výstava spojená s cenou Lux Prize a příjemný večer, na nashledanou, naviděnou.